Good morning, colleagues. I'll uh, begin with the announcement. Dobrý den, eh, vážení kolegové. Já mám sdělení předsedy, zatímco se tady budou všichni eh, dostavovat a usazovat, abychom už eh, dále to neprodlévali. Pokud nemá někdo žádné připomínky programu, tak ho budu za schválený. Jazykový režim. K tomu chci pouze říct, že nemáme tlumočení do dánštiny, lotyštiny a chorvačtiny, bohužel. A Potom eh, další sdělení 2. prosince od 11 do 12.30 bude zasedání v místnosti Jan 6 2 což bude společné zasedání výboru FAM a LIBE, které by mělo zahrnovat výměnu názorů s evropskou koordinátorkou Eh, pro obchodování s lidmi Marii Vasiliadu, která se bude týkat eh, střednědobé strategie komise na roky 2012 2016. Okay. This is what happens when I don't look up. I didn't look up for a whole Bohužel eh, nebylo tlumočení do Němčiny z nějakých technických důvodů. There is no German translation. Teď už jsme to napravili. Mám to všechno zopakovat? Myslím, že ta vaše angličtina je stejně tak dobrá, že to určitě jste všechno eh, byli schopni pojmout. Doufám, že to není problém s mým eh, mikrofonem. Okay, it's okay. All right. Uh, A pro některé z našich nových členů eh, tím jenom připomínám, že máme takového koordinátora v Evropské unii pro tyto záležitosti, takže by bylo dobře, abyste to vzali na vědomí. A tím se dostáváme k bodu 3, schválení zápisu z předchozích zasedání. Zase pokud nikdo nemá žádné připomínky, tak to budeme považovat za schválené. A teď se můžeme dostat k našemu vlastnímu programu což je ehm, Evropská agentura pro spolupráci při vynocování práva a pro odbornou přípravu Europol a dále o zrušení rozhodnutí 2271 JHE a 2005 lomeno 681 lomeno JHE. Pravdajem je pan Dias de Mera Garcia koncu ekra. Eh, Stínoví zpravodajové jsou pan Weidenholzer, pan Kökou, pan Petersen, paní Ernst eh, pan Terry Cabras a paní Ferrara. Já bych si dovolil to krátkosti uvést. Pan Diaz de Mera tady není, pokud vím. A proto to teď všechno popíšu místo něho. Bude to rychlý úvod, pokud někdo bude nějaké otázky, tak mi prosím dejte vědět. Podle eh, pravidla 73 odstavec 4 týkající se zlepšení transparentnosti, je potřeba, aby vyjednávací tým mm, podal zprávu o trialogu eh, výboru. Eh, ten trialog se konal 18. listopadu a pan Demera tady tedy bohužel dnes nemůže být a proto mě požádal, abych eh, aktuali, vám podal aktuální informace o průběhu toho trialogu. Během toho trialogu se diskutovalo o následujících tématech. Spolupráce mezi českými státy a Europolem, o struktuře vedení První téma, to se týkalo článku 5 až 8. Ta diskuze se týkala potřeby dalších ustanovení, které by eh, upravovaly účast Europolu ve společných vyšetřovacích týmech, roli Europolu a Eurojustu při zahajování ehm, trestních eh, vyšetřování na národní úrovni a také šlo o možnost, aby Europol měl přímé kontakty eh, s národními úřady. Co se týkalo struktury vedení, tož je obsaženo v článcích 12 až 22, tak šlo o to, aby existovala, aby byl zástupce ve, výkonné, ve výkonném výboru Europolu a také, aby tam byl dále pozorovatel v představenstvu, což se samozřejmě týká všechno složení a e, postupu, jak se mají jmenovat tyto zástupci. Další trialog e, je naplánován 8. prosince a bude se týkat e, zbývajících ustanovení, které souvisejí s strukturou řízení a s eh, kon, parlamentní kontrolou. Teď se dívám směrem k stínovým zpravodajům, jestli je to tak všechno v pořádku, jestli to někdo chce nějak doplnit. Není tomu tak. Děkuji. Stínoví tady nejsou, ale jsou tady jejich eh, asistenti, takže se dívám spíše na ně. A pokud tady někdo nic nemá, tak můžeme přejít dalšímu bodu, což je Evropská agentura pro spolupráci v oblasti trestního práva Eurojust. Tady eh, zpravodaje máme, to je Axel Foss. Takže to nemusím eh, vůbec uvádět já. A bylo by asi nejlepší, kdybyste se do toho úvodu pustil hned. Dobré ráno a děkuji vám. 17. července loňského roku Evropská komise předložila návrh nařízení, týkající se Eurojustu a ve stejném rámci také mm, soubor opatření zaměřený na vytvoření evropského ehm, žalobce Evropského eh, státního zastupitelství. Eh, ty návrhy jsou propojené. A proč se má reformovat Eurojust? Eh, jednak proto, že tato spolupráce s úřadem Evropského žalobce Ehm, je, se tady nabízí a organizovaná přeshraniční kriminalita v posledních deseti letech téměř exploduje. Uh, Eh, jak komise mm, konstatuje ve svém návrhu nařízení. A tato forma kriminality je propojena s terorismem, kyberkriminalitou, dětskou pornografií, obchodováním s drogami a jedná se o trestné činy, které eh, jsou prováděny velmi mobilními a flexibilními skupinami přes hranice na území nejrůznějších členských států současně a je to eh, zapotřebí eh, jak si evropsky na to zareagovat. Článek 85 eh, upravuje rozšíření pole činnosti Eurojustu a e, navrhuje se tady e, řádné legislativní řízení. Co se týče e, Evropsk- úřadu Evropského žalobce, k tomu se vrátím později. V poslední době byl vydán také, no v mezidobí vznikl také pracovní dokument, myslím, že to bylo v dubnu tohoto roku, kdy jsme jej prezentovali a uh, Eh, řešilo se tam několik otázek střetu kompetencí, případného střetu kompetencí, zejména kompetence eh, mezi Eurojustem a EPO, úřadem Evropského žalobce, eh, bylo zapotřebí více upřesnit. Proto tento střed kompetencí, který eh, zde vznikl, eh, tam by bylo dobré vyzvat komisi k tomu, aby eh, vymezila kompetence mezi úřadem žalobce a Eurojustem, aby byly tedy přesně nadefinovány. A zavedení Evropského úřadu Evropského žalobce který, které velmi ovlivňuje ten dokument o Eurojustu, Eh, otázka je, co se bude stát, pokud tady dojde jenom k zesílené spolupráci. To je eh, také věc, kterou se budeme muset zabývat. A my jsme v minulém eh, týdnu se sešli mezi stínovými zpravodaji a dohodli jsme se, že k tématu Eurojustu se chceme postavit tak, aby Eurojust nebyl nutně reformován v rámci této velké struktury, protože je to fungující jednotka, kde se sice některé věci dají zlepšit, ale ty zásadní otázky, tou zásadní otázkou je vlastně v této souvislosti pouze spolupráce s úřadem Evropského žalobce. A dokud tento úřad nemáme nebo není přesně eh, nadefinován, tak nemá smysl tady dělat nějaké velké zásahy, protože eh, nemůžeme vlastně zareagovat na eh, otázky spolupráce EPO a Eurojustu. Takže proto jsme se rozhodli, že se trošku budeme držet zpátky, dokud nebude vyřešeno téma evropského žalobce. Pro komisi podle našeho názoru by bylo důležité, aby eh, si ujasnila, co má v úmyslu eh, ve věci úřadu Evropského žalobce a pak jsme mm, v rámci pracovního dokumentu vytvořili několik, položili několik otázek a vyčkáváme na odpovědi. A radu bych rád vyzval k tomu, aby si vyslechla vlastně, aby se informovala o stavu Eurojustu a Úřadu evropského žalobce o stavu prací. My jsme se dohodli na úrovni výboru Libe, že eh, v lednu zorganizujeme slyšení eh, na mm, téma celého tohoto komplexu otázek a Myslím si, že bychom eh, neměli postupovat příliš zbrkle, příliš rychle, protože potřebujeme eh, vědět, jak ta spolupráce má potom v budoucnu vypadat. A pokud vývoj bude jiný, než jsme očekávali, tak si myslím, že eh, bychom mm, si zbytečně přidělávali práci. Takže bych byl pro, řekněme, opatrné vyčkávání. Děkuji, Axle. Já jsem možná měl na začátek připomenout, že se s, tom zač- s touto prací začalo v předchozím uh, volebním období. Teď bychom uh, si měli vyslechnout zástupce uh, rady, předtím než dáme slovo o stínovým uh, pravodajům, ale možná, že ještě předtím bylo dobře dát slovo komisie a potom stínovým zpravodajům. Takže se teď dívám směrem ke komisi, jestli by nám mohli také dát aktuální informace. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já vám eh, velmi rád eh, dám eh, krátký aktuální stav informací. Pan zpravodaj už tady popsal základní rysy toho návrhu komise. Ten cíl toho návrhu nebylo jenom zlepšit práci Eurojustu, ale také zajistit hladkou spolupráci mezi Eurojustem a Europolem v budoucnosti. A to je asi hlavní. O této spolupráci se také velmi často hovoří na půdě rady a my jsme s tím souhlasil, že je potřeba tuto spolupráci zlepšit. Určitě to uslyšte také od rady a vyplývá to z toho celkového přístupu, který chce sjednotit italské předsednictví. Myslím, že ta práce postupovala dobře, my jsme konstruktivní spolupráci s italským předsednictvím, ještě pořád máme pocit, že je tady několik věcí, které by se v tom návrhu obecného přístupu měly eh, dále změnit, protože například tam není stanoveno, že tam bude nějaký zástupce komise v tom kolegiu což není v souladu s tím eh, jednotným přístup, v souladu s tím společným přístupem všech tří institucí k obsazování vedoucích orgánů agentur EU. Také tady není eh, žádný postup pro eh, povyšování a pro zaměstnávání výše postavených manažerů. Dále by tady měl být systém kompenzace, když je někdo z těch národních zástupců zvolen jako místopředseda eh, výkonného výboru. Jde tedy také o to, jak zlepšit efektivnost eh, práce a poskytování informací této agentuře. Bohužel české státy eh, nesouhlasili s tím návrhem komise, takže to se bude muset v budoucnosti vyřešit. A to je ode mě všechno. Okay, thank you. And then the presidency. Děkuji a teď zástupce předsednictví. Děkuji pane předsedo. Eh, zdravím všechny členy i pana zpravodaje. Já poděkuji. Chci poděkovat komisi za to, že to velmi jasně vysvětlila. Italské předsednictví by eh, rádo předložilo ten návrh eh, zasedání ministrů k schválení částečného obecného přístupu Týkalo by se to pouze některých částí toho textu. Ten text eh, nebo ta dohoda o něm už je skoro hotová. Jsou tam pouze určité věci, které se týkají struktury ochrany. To musíme nechat na pozdější bod, protože ještě pořád eh, je potřeba to prodiskutovat na technické úrovni. A jsou to čistě technické důvody protože ta debata o institucionálním uspořádání, jak teprve bylo řečeno, eh, o tom eh, se pořád vyjednává, je tam pořád ještě několik nevyřešených věcí. Předtím, než se shodneme na té struktuře spolupráce mezi všemi zúčastněnými. Myslím, že eh, jinak to bude velmi užitečný nástroj, který zlepší ten eh, současný eh, stav. Eurojust už dnes je velmi úspěšná agentura a my věříme tomu, že tímto návrhem se podaří posílit efektivnost jeho práce ještě více, zejména pokud se zlepší struktura řízení a jeho kapacita. Co se týče té struktury, Tady eh, je důležité asi říci, že by tam měla administrativně zůstat eh, nezávislá eh, struktura, která bude oddělena od toho představenstva, tak aby se administrativa mohla zabývat těmi provozními věci. Takže to všechno je součástí našeho reformního procesu. Státní zástupci a soudci, kteří budou pracovat v Eurojustu, tím budou mít lepší podmínky pro boj s přehraniční zločinností. A v výkonném eh, výboru budou také zástupci komisy, tak aby se komise mohla podílet na té přípravné fázi eh, rozhodnutí, které potom jdou k kolegiu. Náš text eh, předložíme Radě ministrů v prosinci. A samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdybychom mohli zahájit proces konzultací s Evropským parlamentem. Určitě velmi brzy dokončíme dohodu o těch zbývajících částí a myslím, že pokud se nám to podaří schválit velmi rychle, tak to bude mít velkou přidanou hodnotu. Děkuji. Myslím, že budete chtít určitě to ještě to chtít ještě doplnit eh, a stínový zpravodajové, také, ale musíme teď vyřešit nějaký technický problém s tlumočením, takže na minutu děláme krátkou přestávku. A one minute break unusually.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 Teď jde o to, zda se zpravodaj ještě někdy usadí. Axel, when you're ready. Axel, můžeš? tak eh, nejdříve stínovi zpravodajové Silvie za SND. Eh, děkuji, pane předsedo. Milý kódy. Já jsem eh, teď pečlivě sledovala všechny komentáře a chci zpravodaje ujistit, že se shodujeme. Také jsme si to Eh, takto projednali se sílovými zpravodaji, eh, že totiž chceme postupovat obezřetně a pečlivě. Musím říct, že se pořád ještě divím, že je zde řeč o reformě Eurojustu v agenturu, ačkoliv eh, komise neprovedla žádné vyhodnocení. To s tím se počítalo eh, v nařízení o Eurojustu z roku 2008, čili eh, to zatím není provedeno a my teď už hovoříme o reformě Eurojustu. Čili mně není jasné, proč tady zatím nemáme konkrétní výsledky a vyhodnocení. Eh, druhý problém, když by se chtěla zabývat, tak to je návrh komise. A zde se hovoří o eh, katalogu zodpovědností Eurojustu článek 8 odstavec 3 eh, v oblasti závažné trestné činnosti. Nicméně eh, v tom původním seznamu, v původním nařízení Eh, byl, eh, ten byl naprosto identický eh, s zodpovědnostmi Europolu. Teď se liší, takže to by se snad mělo opět zpátky sladit. Zcela jasné je, že tady máme střed kompetencí mezi státním zastupitelstvím a Eurojustem a to je samozřejmě třeba doladit. A možná ještě poslední věc. Překvapuje mě, že rada říká, že ještě do konce roku mají být eh, předloženy a projednány texty, přičemž tedy eh, se eh, to má orientovat podle lednového slyšení. Čili já doufám, že tady budeme přizváni, že budeme spolupracovat a ne, že půjdeme proti sobě. Čili možná bylo dobré, kdyby předsednictví eh, si dalo dohromady současný stav diskuze v radě a informoval nás. Děkuji. Tak, eh, nyní za Alde šel. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Grisbeck tady dnes být nemohla, proto mě poprosila, abych ji zastoupil. Takže mi teď dovolte, abych se s vámi podělil o její argumenty jako stínová zpravodajka k Eurojustu a Europolu říká, že podporuje přístup eh, zvolený naším pravdem Axlem Fosem, na kterém se dohodli na zasedání stínový zpravodaj minulý týden. Předložení práce, dokud eh, je potřeba také přerušit práce na tom, dokud nebude vyřešena otázka veřejného eh, žalobce, protože ty dvě jsou spolu velmi propojeny. Říká se to i v dokumentu komise. Asi by nebylo správné pracovat dále na reformě Eurojustu, dokud nebudeme mít eh, dohodu o tom, jak bude vypadat úřad veřejného žalobce takže bychom si na to měli nejprve počkat. Pokud přerušíme naši práci, tak eh, můžeme ale samozřejmě dále diskutovat o tom, jak by měl Eurojust být eh, reformován. Eh, jde o to, jestli třeba ty dva úřady budou mít stejné sídlo, jestli budou mít stejnou strukturu, nebo to bude zdvojená struktura, jestli tam Eh, budou nějaké oddílné, eh, rozdílné řídící struktury. To všechno jsou argumenty, které musíme pořádně prodiskutovat, aby ten systém fungoval efektivním způsobem. Za druhé, dá se, že Eurojust eh, je agentura, která pracuje velmi dobře. Nicméně ve Francii došlo k transpozici příslušné směrnice do francouzského práva a podle toho teď musí francouzské úřady předávat informace Eurojustu. Až dosud se to eh, řešilo jenom v jednom případě u soudu. Mě by zajímalo, jak to funguje eh, v jiných státech. Bylo by, rád, bylo by dobře, abychom měli přehled o tom, jestli to předávání informací s národními orgány a Eurojustem funguje dobře, a protože to je důležité pro to, aby skutečně vznikl společný prostor soudní spolupráce. Za třetí, Ochrana osobních údajů to je také velmi důležitá část eh, tohoto nástroje. Je potřeba zajistit například ochranu od obětí a svědků. To jsou všechno témata, o kterých bych chtěl hovořit, eh, paní Grisbeck. Okay, thank you, Louis. Uh, so I'm going back to... Uh... Děkuji. A teď ještě Axel, ať nám to zhrne. I don't, you've sort of indicated they're not indicated, so you've come off the list. Okay. Aha, takže... Dobře, eh, ještě tady předtím eh, eh, chce se vyjádřit rada k tomu, co zde bylo řečeno. Děkuji, Claude. tak eh, především pokud se týče eh, toho zdvojení struktur, tak eh, na to je třeba se do budoucna zaměřit. To, že se z toho stane agentura, tak nejde tedy jenom o to, aby i formálně byla agenturou, ale je tady pořád ještě mm, Eh, ten faktor dobrovolné práce, to je třeba vzít v úvahu. Co se týče eh, vyhodnocování, eh, souhlasím s paní kolegyní Kaufmann. Já jsem tedy slyšel, že ta, to vyhodnocení už bylo provedeno, není tam nic nějak převratného, ale nebylo to dosud zveřejněno. Já bych chtěl poděkovat kolegům, že se orientujeme eh, také podle reálného světa. Nechceme to nějak zpomalovat, ale chceme vzít eh, realitu v úvahu a vzít v úvahu, jak prakticky funguje spolupráce státních zastupitelství s Eurojustem, eh, tak, aby bylo možné provést potřebné korekce a eventuálně eh, iniciovat to, co je třeba iniciovat. A možná, že to bude trvat někdy do trialogu a možná, že ještě déle. I think it's very clear, Axel, that you, you have. Tak eh, myslím, že je jasné, že Eh, vy tady vnímáte ty problémy v rámci tedy eh, spolu se stínovými zpravodaji a že je třeba tedy přesně si orientovat, eh, jak na tom právě jsme a je třeba sledovat nejnovější vývoj událostí. Tak to má být. Dobře, poněvadž tady nemáme další dotazy na radu ani na komisi, můžeme pokročit dále. Ano, tak mi, nám tady e, chybí zpravodaj pro e, zpravodajka paní Makovej k dalšímu bodu. Takže opravdu nemáte žádné další otázky, abychom využili čas. No, e, Každopádně tento bod je uzavřen. Paní Makové tady ještě není. Ví někdo, kde je? My se s ní pokusíme spojit prostřednictvím jejich lidí. Že my nemůžeme přejít k dalšímu bodu. Tak to má vypadat efektivní řízení schůze. My to bereme velmi razantně, no jenomže toto je cena za úspěch. Takže bohužel se bude muset dát krátkou přestávku. A já vám co nejdříve sdělím, kdy eh, budeme moci začít eh, s projednáváním dalšího bodu. Prý už je paní Makovej na cestě. A keeping you informed. Her assistant is, is in touch with her now. Okay. Ano, její asistent s ní právě telefonuje. The price of efficiency. I know. I, I, I want it on. <laughs>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 colleagues, uh, Mrs. McAvey has entered the room. Paní Makovej již přichází. Okay, colleagues, uh, let's begin. I'm sorry for the delay. Kolegové, budeme pokračovat. Omlouvám se za spoždění. Eh, paní Makovej již dorazila, takže začneme se bavit o úřadu evropského eh, prokurátora. Eh, loni, pardon, v poslední, tedy v červenci, jsme se tady začali bavit o zřízení tohoto úřadu návrhy byly schváleny členskými zeměmi a radě a parlament dostal ke schválení. E, není to teda spolu rozhodování, je to e, ta udělení nebo neudělení souhlasu o to jde. E, v minulém parlamentu jsme přijali Eh, rezoluci zpravodajka pana, zpravodaje pana Jakolína eh, podle článku 81 z je třeba, aby tento úřad byl schválený v souladu, tedy i parlamentem. No a dnes eh, zde máme tady komisu a předsednictví, aby, nám, aby nás informovali o posledním stavu jednání. No a já nejdříve dám tady slovo zástupcům komise, poté předsednictví a poté eh, paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Takže za komisi eh, to bude pan Hajvit a eh, z časových důvodů tedy dávám slovo přímo zástupci komise aby nám sdělil aktuální informace. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít tím, že komise samozřejmě podporuje italské předsednictví a jeho úsilí o to, aby debata pokročila. Je zřejmé, že v Evropské unii je různě vysoká ochrana eh, proti podvodům, eh, zejména tedy evropského rozpočtu. A my se snažíme eh, utvářet eh, budoucnost trestního práva, trestní justice do budoucna a samozřejmě také ochrana proti podvodům. Bylo tedy potvrzeno, že panem Eh, předsedou Junkrem, paní komisarce Jourové, eh, že termín 2016 nadále platí. A eh, Evropský prokurátor jistě přidá hodnotu k těmto cílům. Především tento prokurátor musí být nezávislý, nezávislý od národních a evropských vlivů. Evropští prokurátoři a samozřejmě také poslanci budou stělesňovat nezávislost institucí v Evropě. A to znamená, že je třeba, abychom měli dostatek různých pojistek. Evropský parlament i Evropská rada nedostane příležitost vybírat z vhodných kandidátů a nezávislý panel nebude posuzovat jejich vhodnost. Na místní úrovni Eh, budou eh, jménem EPO jednat nezávislí evropští prokurátoři a budou maximálně integrováni do kanceláře EPO. Je velice důležité, aby eh, zde bylo posouzení z více stran. Dále rozdělení práce v rámci tohoto eh, úřadu eh, bude eh, se starat o to, aby byla rovnováha mezi centrálním úřadem a také evropskými prokurátory na místě. V této souvislosti se chceme vyjádřit k současnému návrhu Rady. Centrální úřad by měl mít výlučné pravomoci eh, v určitých přesně eh, vyjmenovaných oblastech. A samozřejmě je třeba také eh, plně respektovat pojistky, které chrání práva podezřelých a také pachatelům. Dále navrhovaná, navrhované nařízení Eh, pracuje také eh, s novými právy pro podezřelé osoby, jako třeba právo eh, sbírat a schromažďovat důkazy. Komise navrhuje také silný režim přeskumu akcí kanceláře EPO. A svou roli budou sehrávat také předběžná opatření Evropského soudního dvora. My jako komise eh, ty cíle, které si stanovila rada, naprosto sdílíme a domníváme se, že to bude všechno ve prospěch a bude to přidanou hodnotou pro evropské občany. Ano, děkuji za tento slušný přehled a nyní dávám slovo předsednictví panu Salazarovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré dopoledne, dobrý den, paní Makovej. Když dovolíte, tak bych nejprve eh, řekl že eh, předsednictví eh, rady eh, zareagovalo na výzvu pana Jakolína a mm, bude tedy pravidelně informovat parlament o činnosti, o činnosti rady. Vy víte, že se tady nejedná o spolurozhodování, ale je to rozhodnutí italského předsednictví, že bude parlament pravidelně průběžně informován o postupu prací. Co se týče eh, Evropského úřadu Evropského žalobce, ale také eh, tématiky Evropského občanství, eh, to všechno bude na pořadu jednání rady v prosinci. Ministr ministr eh, spravedlnosti eh, se eh, tím zabýval v Miláně a nebyla to jenom tematika EPO, ale také justiční kontrola, způsob justiční kontroly ehm, EPO. Při lucemburském setkání v říjnu, kde se sešli ministři, se jednalo Eh, především o společném evropském prostoru, eh, což je prostor, kde eh, Evropské, úřad evropského žalobce může nebo má v úmyslu vést, mít možnost vést vyšetřování. Téma EPO bylo také tématem všech čtyř zasedání příslušných eh, pracovních skupin. Um, jednalo se v první řadě o problematiku o problematiku strukturální a já bych rád eh, zdůraznil, že předchozí předsednictví předložila již velmi dobře strukturovaný text, zejména co se týče organizace a struktury Evropského úřadu Evropského žalobce vycházelo se z původního návrhu komise a to vlastně bylo, byl podklad, na který jsme navazovali při začátku našeho předsednictví. Itálie se rozhodla, že se bude eh, zaměřovat na všechny body, které zůstaly ještě eh, otevřené, nedořešené, s výjimkou těch, které se zpracovávají eh, jinde. Takže v první řadě jsme se zaměřili na eh, vyšetřování, tedy jak se bude postupovat v případě přeshraničních případů, protože mm, tady je velmi důležité nalézt rovnováhu v rámci takto komplexní tématiky, tedy rovnováhu eh, a způsob komunikace zároveň mezi jednotlivými státnímu zastupit, státními zastupitelstvími. A potom samozřejmě justiční kontrola na, na národní i mezinárodní úrovni v rámci předávání výstupu, vyšetřování nebo kompetence kompetencí. Také eh, jsme se zaměřili na to, jakým způsobem má EPO eh, řešit konkrétní případy, zpracovávat konkrétní případy. V návrhu komise jsme viděli, že eh, větší kontrola, větší míra justiční kontroly je naplánována právě pro přeshraniční případy. Ehm, dále se musíme zaměřit na eh, dokazování a na procesní záruky eh, pro účastníky řízení. Na základě jednání eh, ministrů na neformální radě v Miláně jsme se pokusili po dohodě s komisí maximálně harmonizovat ustanovení eh, týkající se procesních záruk ehm, a dále jsme diskutovali o jednotlivých krocích, jednotlivých akcích EPO eh, v rámci řízení, tedy Eh, také mimo jiné spolupráci eh, s Evropským soudním dvorem. Ještě to není všechno dořešeno, ale mm, i s Evropským soudním dvorem jsme eh, v jednání. Ale zatím výsledek těchto diskusí není předvídatelný. Také jsme se zabývali tématem ochrany osobních údajů a tématem personálního vybavení. Eh, už jsme mluvili o tom, jaký statut by měli eh, členové kolegia eh, tohoto úřadu, ale jak my, je to, bude to Evropský úřad žalobce, kde musí být zastoupeny eh, všechny členské státy, takže i zde musíme dbát na to, mm, jak zachovat rovnováhu, jak eh, to celé mm, vyřešit, ale eh, zmiňuji to, protože je to jedno z témat, které jsme zařadili na pořad jednání. No, také jde o propojení tohoto úřadu s Eurojustem, o způsob spolupráce, zejména v rámci vyšetřování to je určitě důležité pro, i pro členské státy, které e, nejsou zapojeny do zesílené spolupráce a přesto e, mohou e, do těchto postupů podle článku 5 smlouvy být zapojeny. Potom přenos dat. Při prosincovém jednání se budou řešit otázky týkající se mm, právě mm, přenosu dat a myslím si, že tam e, určitě dosáhneme schody. Je tu ještě pár otevřených e, problémů, které budou e, ministrům předloženy, ale Mm, současně se budeme muset nějak postavit k požadované nezávislosti eh, jednotlivých členů eh, a také vedení eh, této instituce. Myslíme si, že se nám podaří dotáhnout to téma dále. Mm, budeme se zabývat statutem hlavního vyšetřovatele, hlavního prokurátora a e, myslíme si, že e, jeho výběr musí být e, oddělen od národních postupů, takže mm, tady budou, bude možné, aby se toho výběru zúčastnili všichni, kteří splňují kvalifikační předpoklady. Eh, pak eh, tady máme otázku panelu, který bude vybírat vhodné kandidáty, ale to všechno tedy přenecháme ministrům a italské předsednictví v radě má v úmyslu eh, dosáhnout pozitivních výsledků, zejména v oblasti zvýšení nezávislosti. Děkuji, já vím, jak seriózně tuto práci berete v italském předsednictví. Teď bychom měli co nejrychleji dát slovo paní zpravodajce, paní Makovej. Děkuji, pane předsedo. Já chci eh, v první řadě poděkat italskému předsednictví, eh, že vyhovělo žádosti eh, parlamentu, která byla obsažena v našem usnesení v březnu, že tedy více zapojuje parlament do legislativní práce rady. To je velmi důležité vzhledem ke složitosti této oblasti. Ten tak víme, že ta debata na radě už pokročila od loňského jara, ale pořád ještě není společné stanovisko struktury. A u dalších bodů dnes jsem tedy ale slyšel novinky, ze kterých vyplývá, že rada tady trochu ustupuje. Myslím, že je také důležité, abychom měli eh, silně silného veřejného žalobce, který bude moci zahajovat řízení, bude moci žalovat pachatele, kteří se dopustili podvodu na finančních zájmech Evropské unie. Je samozřejmě důležité dosáhnout co nejširšího konsenzu, ale neměl by to být pouze orgán pro mezivládní soudní spolupráci členských států. Proto máme Eurojust, to už tady bylo. Ale eh, veřejný žalobce by měl být něco, něčím jiným. Jde o to, aby tady došlo ke konkrétnímu zlepšení ehm, vyšetřování a stíhání podvodu s evropskými prostředky, protože jinak eh, by to nenaplnilo očekávání daňových poplatníků. Takže eh, by to zase znamenalo vytvoření nějakého orgánu s vysokými náklady pro daňové poplatníky, ale ehm, jinak by to eh, v té současné podobě nebylo úplně efektivní. A teď k obsahu. Ehm, my jsme proto, abychom zajistili co největší možnou míru efektivnosti. Víme, že eh, rada chce mít běžnou strukturu než tu radikální, kterou navrhuje komise. To by znamenalo, že to kolegem by bylo velmi těžkopádné. Tady jde hlavně o ty konkrétní pravomoce, které by eh, ten veřejný žalobce měl. A já si tedy myslím, že bychom měli být otevření a transparentní při eh, volbě těch členů kolegie. A je potřeba vyhodnotit jejich profesní Eh, praxi, kompetentnost eh, a toho by se měli účastnit také poslanci Evropského parlamentu. Aby to bylo úplně jasné, my tam nepotřebujeme vysílat eh, nějaké národní zástupce, ale chceme, aby žalobce byl jmenován na základě velmi přísného výběrového řízení. Struktura kolegie, to musí ještě potvrdit rada. Tady bychom podpořili specializaci těch senátů, jako například na struktu, podvody se strukturálními fondy, vlastní zdroje, eh, zakázky a to by rozhodně nemělo nic dočinění s občanstvím eh, těch eh, členů, ale s jejich profesními zkušenostmi. Protože pokud by se toho vždycky ujali ti, kteří pocházejí z té země, kde k tomu podvodu došlo, tak by mohlo dojít ke nezamýšleným eh, důsledkům. A dále je potřeba, aby eh, ty kompetence fungovaly také decentralizovaně. Žalobci by měl mít eh, kompetenci proto, aby mohl ehm, sledovat eh, činnost členských států a taky by měl hrát vedoucí roli ve vyšetřování a přestíhání. Co se týče dozoru, to, co navrhuje rada, tak to je všechno ještě velmi vágní. Jiné návrhy by mohly být hodné pouze po pokud by to, že by ta dvojí struktura podléhala vyvinutým orgánům, nevytvářela komplikace pro efektivní fungování. Přípustnost úkazu. Byli bychom rádi, kdyby bylo přijato nějaké inovativní řešení eh, v oblasti trestního práva v EU, pokud naším dlouhodobým cílem je harmonizace práva v členských státech, aby vznikl společný prostor bezpečnosti a spravedlnosti v Evropě, Měli by se eh, překonat ta současná omezení přeshraniční spolupráce, měli bychom jít nad rámec do současného systému vzájemné uznávání a právní pomoci u těch přeshraničních případů. Musíme zajistit zjednodušené postupy pro žalobce, aby mohl F velmi rychle nařizovat vyšetřování a získat si důkazy, které potom budou přípustné u eh, soudu jiného českého státu. Chceme mít, aby tento úřad naše obce byl silný, aby měl nástroje ke své práci a mohl e, za účinně zasahovat i v těch přeshraničních případech. To si bude vyžadovat eh, vysokou míru procesních eh, záruk, abychom zajistili práva obžalovaných, takže je potřeba zohlednit také ten současný právní rámec a nasměřovat tu příští legislativní práce i na procesní práva. A teď k soudního přeskumu. My si myslíme, že rozhodnutí žalobce by také mělo být eh, doprovázeno efektivní eh, nápravnými opatřeními u soudu. Další eh, přeskum může být prováděn národními orgány u národních soudů a měl by také existovat možnost obrátit se na Evropský soudní dvůr, aby nedošlo k zablokování řízení nějakým umělým způsobem. A co se týče, to se týče také vymáhání peněz nich poplatníků. Na závěr bych chtěla připomenout důležitost neustále výměny informací mezi parlamentem a radou. Doufám, že nastávající předsednictví eh, bude pokračovat v konzultacích s námi. Chtěla bych vyzvat radu, aby zohledňovali stanoviska parlamentu v celém procesu tak, abychom dospěli k interinstitucionálnímu koncenzu, než parlament vysloví svůj eh, definitivní souhlas eh, s řízením eh, tohoto nového úřadu. Děkuji Moniko, nejprve stínový zpravodaj za SAD Birgit. Was it Sylvie Vaughan? My apologies. Nebo Sylvie Vaughan? Nevadí, Claude. Pane předsedo, Eh, my tady máme co dočinění opravdu se složitým tématem, eh, které se dotýká celé řady otázek, jež jsou podle mého názoru, podle toho, co vím, eh, stále ještě nedořešené. Předsednictví tady mluvilo o stávajícím stavu diskusí, ale podle mého názoru je těžké posoudit a sledovat vlastně průběh eh, diskusí v radě, protože poslední dokument, který máme k dispozici, pochází z května tohoto roku. A mm, Spis rady z května se zabývá eh, především strukturou nebo pouze strukturou plánovaného úřadu evropského žalobce a všechny ostatní otázky, ty jsem zaznamenala, že se řešily ústně, ale pro eh, to, aby eh, náš parlament k ní mohl udělit svůj souhlas, je důležité mít k tomu opravdu podrobné informace, k tomu, jak jsou řešena jednotlivá konkrétní témata. Já bych ráda požádala předsednictví rady, aby nás písemně informovalo o eh, aktuálním stavu eh, vývoje diskusí, abychom se mohli udělat opravdu přesnou představu. Já bych ráda zmínila několik otázek, které jsou podle mého názoru důležité. První z nich je ta, a tady souhlasím s paní zpravodajkou, je to otázka struktury Úřadu evropského žalobce. Vycházím z dokumentu ovšem z května tohoto roku, jak už jsem říkala, Eh, máme tady kolegium, stále senáty, evropské eh, žalobce, delegované evropské žalobce, čili více stupňová struktura úřadu evropského žalobce. A já musím říct, když jsem se na to dívala, tak jsem se ptala sama sebe, jestli to není náhodou příliš těžkopádné, jestli to vůbec bude moci efektivně fungovat v rámci struktury rozhodování eh, a jestli to vůbec umožní efektivní trestní stíhání. V návrhu je například určitý systém rotace. Po třech letech se má vyměňovat tedy třetina ehm, státních zástupců. A jak tohle má v praxi fungovat, to mi není vůbec jasné. A ptám se, co si od toho vlastně slibujeme. Další věc, kterou bych ráda zmínila, to, je, eh, to už tady také zaznělo a sice je to požadavek skutečné nezávislosti evropských, evropského mm, státního zastupitelství. Zástupce rady mluvil o nezávislosti hlavních eh, vyšetřovatelů, eh, že o tom se ještě jedná a v této souvislosti bych eh, se ráda zeptala, já jsem eh, četla stanovisko národních parlamentů, mimo jiné mého národního parlamentu, spolkového sněmu a spolkový sněm eh, předložil velmi zajímavý návrh k otázce nezávislosti eh, úřadu žalobce a sice navrhl, aby šéf Evropského státního zastupitelství byl volen Evropským parlamentem a tímto způsobem, že by byla zajištěna absolutní nezávislost. A když se teď podíváme na to, co je v tom dokumentu z května, tak eh, musím říci, že eh, tady máme nějaké eh, řízení na půdě rady mm, spojené s konzultacemi. A ráda bych se zeptala, zdali tento návrh, eh, který vznikl v, eh, ve spolkovém sněmu a eh, který byl Národním parlamentem podpořen, zdali tento návrh byl v radě vůbec předmětem diskusí o nez, způsobu zajištění nezávislosti Evropského Mm, žalobce. E, potom jsou to ti evropští žalobci, článek 14 a 15 dokumentu Rady z května tohoto roku. Tady bych se ráda zeptala, jak tady má vypadat ten proces jmenování, protože evidentně do toho nejsou žádným způsobem zapojeny orgány státních samozpráv, a ve většině členských států, ale takovéto orgány existují, takže já si myslím, že tento, tato samozřejmost eh, při eh, jmenování státních zástupců v, na, eh, v jednotlivých zemích by se měla nějakým způsobem odrazit i zde. Třetí problém. My jsme právě mluvili o Eurojustu a konstatovali jsme, že tady dochází ke střetu kompetencí, nebo mohlo by docházet ke střetu kompetencí. Kromě toho máme ještě OLAF, takže máme OLAF, Eurojust a EPO a ráda bych eh, se od rady dozvěděla, jakým způsobem lze zajistit to, aby riziko střetu kompetencí se omezilo a nebo dokonce eh, vlastně jaksi, aby se mu zabránilo. Já si myslím, že i na tom bude záviset eh, pozdější souhlas parlamentu. Předposlední otázka, kterou chci zmínit. Komise ve svém původním návrhu, eh, který už je poněkud staršího data, jak všichni víme, říkala, že vytvořením úřadu evropského žalobce nepřinese žádné zvýšení nákladů, zásadní zvýšení nákladů pro Evropskou unii a pro členské státy. Na tomto místě bych ráda eh, se zeptala rady i komise, zdali eh, podle stávajícího stavu vyjednávání je ten odhad stále stejný, zdali tedy opravdu to pro nás nebude znamenat zvýšené náklady. A poslední důležitý bod Paní zpravodajka ji také zmínila. Jde tady o zásadu spravedlivého procesu. My všichni víme, že otázka procesních práv obviněných v trestním řízení stále ještě není definitivně vyřešená. My samozřejmě musíme Eh, zajistit vysokou úroveň eh, procesních práv, tedy zajištění práv obviněných eh, v, prů, v celém průběhu procesu. A to musí být naformulováno zcela jasně a jednoznačně. Tedy ptám se, jakým způsobem bude, budou zajištěna práva obviněných v souvislosti s úřadem evropského žalobce. To bych se ráda dozvěděla. A poslední připomínka v dokumentu Rady jsem si všimla, v tom květnovém dokumentu v článku 5 se mluví o tom, že EPO zajistí, eh, že v rámci jeho činnosti eh, bude, budou dodržována Eh, budou respektována eh, práva podle základní charty práv. To se mi zdá být eh, slabá formulace. Co to znamená respektovat práva? Tady přeci musí být jasně řečeno, že práva podle základní charty budou zajištěna v plném rozsahu. Já myslím, že se možná o tom diskutovalo, takže by mě zajímalo, jak se k tomu rada vyjádří. Děkuji. Děkuji, eh, Silvie. Eh, tak eh, předpokládám, že komise si poznamenala tvé konkrétní otázky. A teď dáme slovo Timotimu Kerkopovi. Děkuji, pane předsedo. Budu navazovat na paní Kaufmann. Jak víte, já hovořím za ECR, ale také z hlediska britského, kde my eh, máme opt-out podle protokolu 21, samozřejmě také Dánsko automaticky je mimo eh, tuto oblast, to je protokol 22. Já jsem to zmínil tak jenom eh, mimochodem, protože pro naši skupinu je to tak, že my silně podporujeme všechno, co je efektivní a rozumné v, bodě, v boji proti organizovanému zločinu a podvodům. A myslíme si, že je třeba dělat více pro to, abychom se s tímto zločinem vyrovnali. Ale primárně se to musí odehrávat ve spolupráci s členskými zeměmi za pomocí nástrojů, které již máme. A ty myslím, že nejsou v některých případech řádně využity. Paní eh, Kaufmann eh, to teď zúraznila z německé perspektivy, ale pochyby mají i eh, své jiné pochybnosti. Také jiné členské země mají své pochybnosti. Já bych řekl, ve dvou minutách, že eh, tomuto návrhu leco chybí. Za prvé, vytváří se tady separátní systémy a eh, principiálně řečeno, eh, všechno to, co bohužel zamlžuje spolupráci, komplikuje, znepřelidňuje strukturu, to je špatně. Myslím, že stíhat eh, podvod eh, na evropské úrovni, podvod na evropské úrovni, to by znamenalo určitou exkluzivity, exkluzivitu a v podstatě by to eh, narušovalo současné národní akce, které jsou často velmi účinné. A já si myslím, že ta hranice mezi demonstrací exkluzivních eh, pravomocí a mezi současným režimem způsobí eh, nejistotu a eh, zřejmě z toho vyplynou další komplikace. Dále Myslím, že paní zpravodajka Makové hovořila o tom, že to bude drahé. Nicméně já bych řekl něco opačného. Eh, komise eh, říká, že ty první náklady, první náklady by měly 2,5 milionu eur a eh, roční náklady mm, nějak, to bude přes 20 milionů, mezi 20 a 30 miliony a teď kooperace mm, s, taky s rozpočty OLAFu a podobně, to by mělo být kolem 6 milionů eur. A při všem respektu Eh, myslím si, že vezmeme-li si náklady na evropské instituce, tak to jsou eh, velmi malá čísla ve srovnání s tím, co bylo navrženo. Eh, jestliže chceme chránit své prostředky, tak na to musíme tedy vynaložit přiměřené prostředky. Mně se zdá, že tady hovoříme o velmi skromných prostředcích. A to znamená, že ta účinnost podle mě bude tedy velmi omezená, zvláště pak, když tady bude ta eh, část těch exkluzivních pravomocí pro centrum. A ještě bych tomu rád dodal další věc. Samozřejmě eh, nejenom, že těch eh, peněz je tady poměrně málo, ale také celá otázka nasazení lidských zdrojů. Myslím, že paní Kaufmann to řekla jak chceme jmenovat lidi, kteří by měli eh, dohlížet na fungování tohoto systému. Eh, trošku eh, je tady, jsou tady obavy z toho, že by tady měly mít hlavní slovo členské země a mohlo by docházet ke konkurenci. Čili my bychom chtěli být skutečně velmi objektivní. My v Evropě máme jiné evropské instituce, které fungují efektivně, protože eh, mají prostě zadáno, že potřebují ty nejlepší lidi. A my jsme je tam věno, eh, jmenovali. A eh, E, my e, třeba e, máme Roba Wainwrighta, který vede Europol, je to Brit a je mimořádně efektivní. Čili my skutečně potřebujeme, aby v těchto organizacích fungovali ti nejlepší lidé. A to tež musí platit zde. Čili tady spíše bychom měli upustit od politických gest a Eh, soustředovat se na to, aby to fungovalo všechno efektivně. Dobře, Velké Británie se to netýká, všem já se tady mm, obávám, že řada dalších zemí, například i Německo, které mají své vlastní vysoce účinné systémy a stíhají tyto zločiny a stíhají je velmi účinně, tak eh, přidávat k tomu eh, další úroveň, která navíc bude mít exkluzivní pravomoci, mně připadá jako velká chyba. A další věc. Samozřejmě nejlepší způsob, eh, jak eh, to posunout dopředu, je čerpat z osvědčených postupů v Evropě a více se věnovat otázce kooperace, koordinace, vyšetřování a stíhání. Já myslím, že my máme eh, ve společných vyšetřovacích týmech eh, značné zkušenosti, že tady nezůstáváme nějak na povrchu, takže eh, tam se očekávalo, že to bude fungovat dobře, ale bohužel díky nespolupráci evropských agentur ty výsledky jsou spíše skromné. Ano, my víme, že jsou tady rizika, že musíme eh, proti nim eh, postupovat, ale což eh, nebylo by lepší zůstat u toho, co už funguje a dát jim dostatečné zdroje, než vymýšlet něco nového. Ano, děkuji. Louis Michel. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že nám teď komisár rada řekli, že mají stejný cíl, tedy zavést ten úřad veřejného žalobce v co nejkratší lhůtě ale to by samozřejmě neměl za, nemělo být za jakoukoliv cenu. Já nicméně eh, plně sdílím ty obavy, které tady zazněly ze eh, strany naší kolegyně Kaufmann. Eh, postoj Evropského parlamentu je známý, již to bylo schváleno v předchozím volebním období a je potřeba se o toho příliš neodchylovat. Hodně lidí eh, říká, že to je velký krok eh, v evropské integraci, že to se dotkne svrchovanosti členských států eh, v oblasti soudní a některé, české některé parlamenty národních států chtějí využít takzvanou žlutou kartu a je tedy potřeba, abychom eh, se velmi eh, striktně drželi všech principů evropské demokracie, což znamená, že rada se nemůže rozhodnout sama v těchto věcech, bude muset do toho eh, přijímání velmi úzce zapojit jak komisi, tak i parlament. Bude muset vést sérii společných jednáních tak, abychom zajistili institucionální vyváženost. Myslím si, že ten model trialogu je v tomto rámci mnohem legitimnější a mnohem vhodnější. Eh, mám trochu obavy eh, z toho, jakým se vyvíjí ta struktura veřejného žalobce, tak jak to teď navrhuje rada. Eh, myslím, že ta, to, to kolegium podkopává efektivnost toho úřadu a podkopává to také Eh, nezávislost eh, státních zástupců ze členských států. My bychom byli spíše pro eh, federální, spíše než mezivládní strukturu tohoto úřadu. Všechno to jsou velmi důležité věci pro důvěryhodnost Evropské unie a tohoto úřadu. Budou to věci, které mají dopad na práva občanů a myslím, že je potřeba, aby skutečně všechny tři instituce se ještě jednou podívaly Eh, na eh, tyto záležitosti, neměli bychom eh, neměli bychom se s tím dále otálet, ale i tak je tady celá série otázek, které se ještě musí dořešit, které mají velkou váhu. Pan Kirkov hovořil o těch nákladech a to je také jedna z těch věcí. I ty by se měly nejprve upřesnit. Já si nemyslím, že ty náklady, o kterých dosud hovořila komise, jsou realistické. Eh, možná, že to je eh, lákavé, ale i tak, eh, pokud se dohodneme, že chceme něco kvalitativně změnit ku prospěchu evropských občanů, tak ty náklady nemůžou být naší jedinou, jediným faktorem. Thank you, Louis. Děkuji. Jan Olbricht. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentace. Především chci zdůraznit, že potřebujeme lepší spolupráci, abychom eh, mohli tomuto zločinu čelit na evropské úrovni efektivněji. Ale ač budeme eh, schopni toho evropského prokurátora Eh, ustavit vhodným vhodným způsobem, tak přesto nebudeme mít eh, spolupráci všech členských zemí. To znamená, že je třeba posilovat spolupráci mezi prokurátory národními a také spolupráci v Eurojustu. Eh, musí to fungovat a ty společné vyšetřovací týmy, jak jsou navržené, jsou příležitosti k tomu, aby eh, to fungovalo už teď. Eh, nemusíme eh, čekat na vytvoření nové evropské instituce. Ale také samozřejmě musíme pokračovat v budování tohoto úřadu Evropského veřejného prokurátora. Nicméně ten může fungovat pouze tehdy, pokud budeme mít harmonizované Eh, postupy pro lidská práva a v oblasti práva trestního. My samozřejmě máme určitý plán, ale zdaleka tedy nejsme na konci a já tedy očekávám, že tedy rada eh, se tomu bude intenzivně věnovat, tak abychom měli vysokou míru ochrany, nejenom jakousi minimum, jakési minimum. A protože mohlo by Eh, dojít ke snížení stávajících standardů v řadě členských zemí. Ale kromě toho v rámci evropských eh, prokurátorů a tohoto úřadu je třeba eh, mít jasná pravidla, jasné postupy. A myslím, že to, že by se měly rušit procedurální pravidla, tak to je, to, to ne, bez toho to přece nemůže spolehlivě fungovat. To Eh, bychom mohli tedy podporovat eh, forum shopping a to znamená, že každý by si vybíral ten právní rámec, který mu nejlépe sedne. Čili tomu bychom měli zabránit a myslím, že tedy Evropský parlament by něco takového neměl přijmout. Čili neznamená to nedělat nic, ale prostě máme určité meze. A ještě poslední věc. Také, eh, abychom zabránili tomu eh, forum shoppingu a abychom eh, v každém případě eh, měli možnost právní odvolání, tak myslím si, že ani ten evropský prokurátor by neměl zůstat bez možnosti odvolání. Protože ono to také budou ovlivňovat ty právní rámce, které budou v jednotlivých členských zemích a kde se bude ten tady případ eh, odehrávat. Čili toto je velice důležitá otázka. Neznamená to, že, by, eh, že bychom měli omezovat nezávislost. Myslím si, že Evropský eh, soudní dvůr jako dozorčí eh, orgán určitě neubírá nikomu na nezávislosti, právě naopak. Čili nám jde o to, aby e PPO bylo nezávislé na národních právních rámcích a národních vládách, zejména tedy v oblasti korupce ale opravdu je třeba zde mít soudní dohled, dohled tedy Evropského soudního dvora. Také si myslím, že eh, pokud se týče eh, obviněných osob, hm, tak eh, měli by mít možnost nápravných nebo opravných odvolacích opatření v každém právním systému. To určitě Eh, je třeba, aby měli možnost se bránit jak ve své členské zemi, tak v zemi, kde probíhá dané řízení. Čili eh, to jsou některá z opatření, ale samozřejmě nejdůležitější jsou také procedurální práva, protože eh, pokud se nebude trvat na tom, abychom měli společné standardy ochrany práv, která nebudou jenom minimální, tak to skutečně nemůžeme eh, dovolit, aby fungoval takový ten prokurátor. Ano, eh, my tady máme eh, velmi vysoký standard od tedy příspěvku od stínových zpravodajů, ale je tady ještě také řada kolegů, kteří se také chtějí vyjádřit a nejdříve to bude Axel Foss. Děkuji, Claude. Já bych rád podpořil to, co říkala paní Kaufmann, nebo vůbec moji předřečníci, i to, co říkal pan Albrecht. Eh, podle mého je třeba nejprve vědět, jakým způsobem eh, má pracovat eh, tento úřad také spolupracovat s členskými státy. Evropský veřejný žalobce, eh, pokud eh, má jenom dbát na zesílenou spolupráci, tak to je jaksi v rozporu s původním záměrem. Musíme se zamýšlet tedy nad tím, Eh, vlastně, ehm, jak, eh, jak nakonec ehm, vlastně jeho fungování bude vypadat. Podle mého nestačí eh, mluvit o principu subsidiarity. To, co říkal Jan Filip Albrecht, podle mého názoru také je důležité dbát na to, aby to v praxi nebylo potom problematické. Eh, jaká bude kompetence, jaké případy budou svěřovány eh, do kompetence tohoto orgánu, eh, jak zajistit nezávislost a potom také důležitá otázka a mm, je toho, že v tomto případě nemáme vlastně žádný trestní řád, ale podle mého názoru by to mělo smysl. Eh, protože tady budeme konfrontováni potom s nejrůznějšími způsoby řízení a to povede k forum shoppingu. V podstatě teď eh, je před námi vlastně restrukturalizaci eh, celé trestně právní evropské roviny a podle mého názoru vlastně se tady na tom pracuje jenom jaksi dílčím způsobem, místo toho, abychom se snažili o vytvoření plošného fungujícího celoevropského systému. Například Například také úprava dokazování, um, přeshraniční platnost jednotlivých důkazů. To je všechno nutno upravit, protože eh, jenom tak se můžeme dostat ke spravedlivému procesu, anebo eh, k prosazení práv, kterých, která máme v jednotlivých národních úpravách. Eh, já myslím, že musíme um, vyhovět požadavkům na spravedlivý proces, které jsou stanoveny v jednotlivých zemích velmi přesně. A to se v tuto chvíli neděje. Takže my bychom se měli konkrétně zamyslet nad celoplošným systémem uh, s um, žalobcem, s kolegiem, s Europolem, Olafem. To, ti všichni by tam měli být zahrnuti do tohoto systému. Otázka pak zní, jestli budeme potřebovat Olaf i nadále, nebo jestli to celé budeme muset nějak přeorganizovat. Já si myslím, že e, na to musíme pracovat opravdu mnohem intenzivněji a nepou, neřešit jenom takovéto dílčí otázky. Takže v podstatě bych řekl, že postup je správný, myšlenka je správná, e, veřejný žalobce evropský ano, ale je třeba dořešit tam mnoho, mnoho dalších otázek. Uh, miss, miss Mayer. Pani Mayer? Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik ben fel tegenstander van de oprichting van... Děkuji, pane předsedo. Já jsem proti zavedení úřadu veřejného žalobce VU. My si myslíme, že vyšetřování by mělo spadat čistě pod národní kompetence. Myslíme si, že Evropská unie nemá um, nic, s tím, by neměla mít s tím nic společného. Přestože tady to vychází z toho, že jde o finanční zájmy Evropské unie, tak víme, že to všechno jsou prostředky eh, daňových poplatníků ve členských státech a mm, stačí, měly by to zvládnout úřady eh, členských států. V Nizozemsku, odkud pocházím, eh, existuje jenom velmi nízké povědomí o tom společném prostoru práva a spravedlnosti. Možná, že komise by mohla více o tom informovat eh, o všech souvislostech, eh, které, které to má na práva občanů. Zajímal by mě například, eh, jestli by Evropa, jestli se Evropa chystá rozšířit své působení v této oblasti. Zajímalo by mě také, které to jsou ty členské státy, které chtějí zejména prosadit zavedení toho úřadu veřejného žalobce a posílit eh, tu evropskou integraci v této oblasti. Tak för ordet, herr ordförande, och tack för Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poděkovala za to, co zde zaznělo. Já vlastně v tuto chvíli nemám žádnou konkrétní otázku, jenom jsem chtěla říci, jak se k tomu stavíme my. Já eh, musím konstatovat, že podoba eh, evropského federálního superstátu vlastně tady vystupuje na povrch mnohem stále zřetelněji. Eh, já mohu říci, že naš, naše eh, švédské státní zastupitelství je velmi kompetentní a je naprosto schopné eh, eh, řešit trestné činy, trestnou činnost. A myslím si, že komise by si měla toto ponechat v Bruselu. Své inkvizitory a na severu my je nepotřebujeme. Pan Niedermiller. Very much, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já budu mít jenom uh, velmi krátké vystoupení. V současnosti eh, se rada snaží rozředit ten návrh tím, že napadá nezávislost EPPO tím, eh, že vlastně by měl vzniknout orgán, který bude velmi podobný Eurojustu. Protože pokud budou členské státy delegovat své státní zástupce do tohoto úřadu, tak by členské státy vlastně mohly monitorovat eh, jejich práci. Já si myslím, že nemůžeme nechat vlády, aby se za zavřenými dveřmi na těchto věcech dohodla. Organizovaný zločin, podvody a korupce škodí finančním zájmům Evropské unie a mělo by to být řešeno transparentním způsobem tím, že vytvoříme skutečně eh, účinný úřad. Eh, v souvislosti s tím bychom měli změnit také nařízení o OLAFu a Eurojustu, abychom zamezili zbytečné duplikaci práce. Parlament a zejména náš výbor Libe by měl eh, připravit Eh, zprávu eh, a usnesení k tomu postoji rady, tak abychom na ně vyvinuli politický tlak. Děkuji, Petře. Teď je na řadě Katarína. Yes, please. E Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, Chtěla bych poděkovat také předsednictví za prováděnou práci a samozřejmě také stínovým zpravodajům, že nás seznámili eh, s tím, eh, jak, v jakém stádiu je zřizování evropského prokurátora. Já myslím, že se zdá pracovat s tím, co tady dneska máme, poněvadž je to věc, eh, která je naprosto, naprosto zásadní a eh, proto tady chci, aby parlament eh, byl plně zapojen do dalších stádií vyjednávání. Jak říkám, mnoho z těch obtížných věcí se tady objevilo a stále ještě nemáme eh, stále rozhodnuty. Je tady otázka závislosti nezávislosti, tady zajištění nezávislosti institucí, procedurální garance eh, také pro objekty vyšetřování. Nicméně domníváme se, že, domníváme se, že eh, je třeba toto konečně Eh, přivést eh, k životu. A jde tedy o stejné okolnosti, o kterých jsme již tady hovořili. Eh, a v členských zemích může být situace různá, ale měla by zde být povinnost, aby členské země eh, vše eh, tedy eh, měly zařízeno způsobem, který bude efektivní. Já si tedy myslím, že bychom zde mohli hovořit s čistým svědomím o tom, že toto zajisté bude příspěvkem k fungování evropského systému justice. A nyní eh, pan López Aguilar. Děkuji, Claude. Eh, podle mě je důležité to, že pokaždé, kdy zahájíme debatu o Eh, jednotlivých procedurálních krocích implementace eh, tohoto úřadu v Evropské unii, a to je, eh, tady je problém v tom, že vždycky se vracíme úplně na začátek a otevříme, otevíráme tu diskusi úplně od začátku. A to nejenom na úrovní politické, ale zabředáme i do technických detailů. Jak vlastně ustavit eh, tento, tuto prokuraturu? A eh, ano, samozřejmě, že ty technické detaily jsou eh, velmi, velmi obtížné. Samozřejmě, že to si vyžádá ještě spoustu práce, spoustu práce nejenom ze strany komise, ale také od rady, protože eh, každý, každá členská země eh, musí eh, si to prostě vyřešit svým unikátním způsobem, sladit to s svým domocí, domácím právem, jak tedy právem trestním, tak také s procedurálními pravidly. A skutečně je třeba se e, zaměřit na to, aby to bylo provedeno správně. A opravdu je tady nutné e, mít jakýsi evropský orgán, který se bude zabývat e, přeshraničním závažným, tedy závažnou trestnou činností. No a samozřejmě, že tady máme exekutivu, máme tady vyšetřovatele, máme tady prokurátory eh, v členských zemích, ale každopádně eh, se musíme držet také politického významu a smyslu. Protože já jsem si eh, velmi vědom, jaké politické aspekty mají také naše procedurální garance a to platí také pro trestní tribunály eh, ve všech členských zemích. Skutečně, samozřejmě, že takovou exekutivu máme v každé členské zemi, ale tady ta evropská úroveň eh, je nutná, aby se překonaly všechny ty nedostatky, Eh, které jsou v té spolupráci na úrovni členských zemí nebo v členských zemích samotných. Čili to je spousta práce, která dosud nebyla vykonána. A místo, abychom tady znovu a znovu se bavili o tom, jak je to strašně složité a jak to bude třeba technicky vyřešit, tak eh, tady máme jaksi další stádium, kterému musí věnovat pozornost jak e, komise, tak rada a členské země. Ono to má svůj dobrý důvod, že ten článek 96 e, byl hned od začátku zabudován do e, smlouvy o fungování EU v oblasti justice a bezpečnosti. Čili já musím ještě jednou připomenout, že tento výbor Libe by se měl držet politického principu, který spočívá v tom, že bychom měli žádat od komise a rady, aby zde pokročili a to co nejdříve, abychom výsledky mohli sklízet ještě za tohoto parlamentního mandátu. Děkuji. A ještě pan Vojt je první, jako poslední řečník. Já ještě já vám děkuji. A rád bych ještě jednou se vrátil k zásadní otázce, kterou zmínila paní Kaufmann jako stínová zpravodlajka. Eh, že základní práva mají být pouze respektována. Já myslím, že to je zcela rozhodující otázka směrem ke komisi. Došlo zde již k nějaké změně? Protože Evropská umluva o lidských právech, eh, Charta EU a mnohé směrnice Evropské unie eh, přistupují vidí zde celé, celé, celé spektrum možné diskriminace, ke které nesmí docházet. Spolková republika Německo má eh, například zájem o eh, rovnoprávnosti, eh, do kterého přešly tyto předpisy a s výjimkou diskriminace na základě politického názoru. Eh, tím se eh, vlastně Evrop, eh, Německo svým způsobem vyčlenilo a ptám se, jestli komise pracuje na tom, aby no, si učinila přehled o tom, zdali se to netýká i dalších členských států, vlastně, které si vyněly nějaké věci z toho katalogu protidiskriminačního a zdali je v pořádku, zda, že základní práva mají být pouze respektována a e, zdali je opravdu možné, aby si členské státy ponechaly určité, řekněme, mezery. A poslední otázka je, zdali členské státy, nejen moje země, e, e, zdali bude de, nějaké definitivní řešení pro eh, vydávání, eh, vydávání podezřelých nebo obviněných osob. Zdali i toto vydávání eh, bude řešeno úřadem Evropského veřejného žalobce. Takže já dám slovo paní zpravodajce a zajímalo by mě, co na to naši diskusi řekne rada a komise. Doufám, že odpovědí na ty konkrétní otázky, které tady zazněly. A dále bych chtěl říci, že bez ohledu na to, co říkal Fernando, A je evidentní, že ti, kteří tady jsou delší dobu, tak vědí, jak se postupně vyvíjela celá ta debata o zavedení veřejného žalobce a jaký byl ten původní návrh. Ten důvod, eh, eh, pro, kvůli kterému se o to snažíme, je to, že tady jsou různé právní úpravy a že to stěžuje stíhání pachatelů. Vyžaduje se to změny u procesních věcí. A abychom to všechno eh, změnili správným způsobem, tak je to eh, velmi složité, ale klíčové. A i přes to, co říkal Fernando, tak je to obrovský úkol, který před námi stojí a vyžaduje si to hodně eh, práce pro nás všechny. Určitě to není povrchní záležitost protože tady jde o to, jak vyřešit ty rozdíly mezi eh, právními úpravami a jak zajistit eh, ty procesní věci. Takže nejprve paní Makovej, eh, teď má slovo, která bude reagovat na to, co řekli kolegové, potom dáme ještě slovo radě a komisi. Děkuji vám, pane předsedo. PPO je zaprvé už uvedena ve smlouvách, musíme začít s tím, co máme. Musíme si uvědomit, že ty právní úpravy ve českých státech si vzájemně neodpovídají. A zavést jednotné procesní postupy v oblasti trestního práva v celé EU. To je dlouhodobý cíl, ke kterému máme ještě daleko, proto je dobře zavést toho veřejného žalobce. Chtěla bych jenom připomenout kolegům, že zprávy o podvodech z Evropského účetního dvora říkají, eh, že to dosahovalo za rok 2013 eh, více než 300 milionů euro Eh, korupce také může představovat každoročně 20 miliard euro, takže to jsou to obrovské částky. Je tady spousta pachatelů, kteří eh, za to nejsou stíhaní. Veřejný žalobec by to vyřešil a proto to také je zavedeno nebo uvedeno ve smlouvách. A teď těm ostatním otázkám. Jaké eh, procesní právo by se použilo. Pokud se to vyšetřování bude provádět v Itálii, tak se tam použije italské právo. Pokud to bude v Německu, tak zase eh, se bude aplikovat německé právo a tak dále. A na konci toho vyšetřování bude na veřejném žalobci, aby se rozhodl, ke kterému soudu, kterého členského státu ten případ eh, bude zaslána, kde se podá žaloba. A poté Eh, se tam eh, pošlou všechny eh, zjištěné skutečnosti. Poté to bude na těch soudech členských států, aby o tom rozhodli. Že teď máme jenom OLAF, který dělá administrativní šetření, potom to zasílá těm svým kontaktním úřadům ve členských státech a více než polovina těch šetření OLAFu už potom nikdo s tím nic nedělá. A dále Eh, chci říct, že v některých členských státech věci fungují výborně, pokud vím, ale potom jsou tady členské státy, kde se nedaří eh, eh, zajišťovat zpětně ty špatně vynaložené prostředky daňových poplatníků. Jde o to, jak zajistit všechny. Je výborné, že některým českým státům se to daří, ale nemůžeme očekávat, že se postarají o všechny případy v celé EU. Pokud proto bude vůle, tak eh, bychom měli postoupit ku předu, protože teď máme jenom OLAF, který dělá administrativní eh, věci, Eurojust, eh, Europol, ty mají na starosti jiné věci a tento žalobce by dělal něco nového, tedy že by mohl provádět to vyšetřování od začátku do konce, mohl by předělovat ty případy, mohl by zamezit například tomu, aby došlo k eh, jakému si ovlivnění toho vyšetřování, pokud se to provádí v jednom členském státě a také může vyřešit eh, ty kolize různých pravidel eh, v různých členských státech a také zajistit přípustnost důkazů v jiném státě. Takže pro mě je to celé velmi jednoduché. Děkuji vám. A teď eh, rada, prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já bych chtěl eh, přivítat to, co právě řekla paní zpravodajka, protože máme stejné cíle. My bychom chtěli, aby ten žalovce pracoval účinně a nezávisle. My proto děláme, co je v našich silách a děláme tedy všechno pro to, abychom v prosinci na radě ministrů mohli rozhodnout o eh, tom, jak zahájit tento proces eh, zavádění nového úřadu a výběru nového eh, veřejného žalobce. Chci odpovědět také panu Michelovi, který řekl, že komise a rada chtějí postupovat rychle s přijímáním eh, toho nařízení. Upřímně řečeno, já o tom nepochybuji v případě komise, ale u eh, rady můžu hovořit pouze za předsednictví. Samozřejmě, že italské předsednictví chce eh, postoupit velmi rychle u této věci, ale já se nemůžu vyjadřovat za ostatní členské státy. A dále bych chtěl zareagovat na to, co říkali pan Albrecht a paní Kaufmann. Eh, panu Abertovi se omlouvám, že jsem nebyl dostatečně jasný ve svém úvodním prohlášení. Eh, on říkal, že my chceme vypustit ta ustanovení o procesních právech, takže jsem se asi nevyjádřil dostatečně jasně. My chceme, aby ten systém byl velmi silný a odolný. Vůbec eh, nechceme odstraňovat z textu procesní práva ten současný systém. A my jsme tomuto tématu na neformální radě v Miláně věnovali hodně času. Náš minister to nadnesl a ostatní ministři se k tomu také vyjadřovali, k tomu, jakou chceme zajistit míru ochrany těch procesních práv. A my máme jakousi minimální úpravu v komunitárním právu, to jsou všechny ty věci, které byly přijaty. A potom samozřejmě existují i národní opatření. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že italské předsednictví přijal ty, vzal za ty dva návrhy, které rada už projednávala. Pravděpodobně v prosinci budeme moci finalizovat tu směrnici o prezumci neviny. Tam jsme udělali velký pokrok a velkého pokroku jsme dosáhli také u těch u té další směrnice o právní pomoci. Takže my si věříme, že e, v oblasti ochrany základních práv e, děláme hodně a že se nám daří to a podaří to také zakomponovat do tohoto návrhu. Dále také vítám výzvu paní Kaufmana, abychom eh, předložili eh, dokumenty. Eh, víme, že hodně věcí už koluje na internetu, ale myslím si, že v prosinci by bylo možné zveřejnit ty věci, které mají k dispozici ministři, abyste měli úplný přehled. Teď tady máme jenom to tvrdé jádro toho návrhu jako veřejný dokument. Eh, budeme moci vám eh, předat více brzy. Co se týče toho rotačního systému v tom, eh, u těch žalobců, to je pouze na úvod. Není to trvalý systém, který bude znamenat, že by se každé tři roky rotovalo, ale v těch prvních fázích, podobně jako je tomu i u jiných soudních orgánů, když vytváříte nějaký orgán, tak abyste se vyhnuli tomu, že Eh, po devíti letech by všichni eh, odešli ve stejnou dobu, tak chceme zavést systém, aby třetina těch eh, delegátů za jednotlivé státy se vždycky obměnila, aby poté po určité fázi ten systém by měl fungovat normálně, takže z toho bych neměl velké obavy. A co se týče vaší žádosti? Co navrhuje Bundestag, aby Eh, ten hlavní žalobce byl volen Evropským parlament, to bychom museli navrhnout ministrům. My si myslíme, že existuje jiný systém, jak zajistit nezávislost eh, žalobců. Teď nám jde, eh, nebo teď máme návrh, který by se stával v jakémsi panelu, který se používá pro výběr soudců, například v Lucemburku, který vede mm, otevřeně transparentně svoje jednání probere všechny ty kandidáty, potom připraví nějaký uh, eh, užší seznam, který se potom předloží radě a parlamentu, které by se museli společně dohodnout na těch, které jmenují podobně, jako je tomu například u um, ochránce dat. Jak zabránit eh, konfliktům s kompetencemi dalších úřadů? Já teď na to nemám úplnou odpověď, protože jsme ta ustanovení ještě neřešili. ale mohu říci, že chceme, aby ten náš text byl velmi jasný, eh, aby to také bylo velmi dobře propojeno s tím textem o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Musíme si uvědomit, že zavedení toho úřadu se velmi, eh, velmi souvisí také s například s definicí um, toho trestného činu. A to se upravuje v tom jiném textu. Já si pamatuju, že Eh, už době, kdy jak byly jako spravodajové jmenováni paní Gresle a pan López Aguilar, že už jsme zahájili neformální trialog a teď eh, postupujeme velmi rychle, aby tyto směrnice byly nejenom přijaty velmi rychle, ale abychom také měli jasné definice těch trestných činů, které budou do toho spadat. Pokud to bude vyřešeno, tak potom budeme mít také eh, vytyčený jasný mandát pro veřejného žalobce, který potom bude vědět, co spadá do jeho působnosti a co ne. Za druhé, výměna informací také bude klíčovou věcí. My si myslíme, že ta interakce mezi veřejným žalobcem a dalšími agenturami, zejména s Eurojustem, bude eh, nesmírně důležitá. A je potřeba to nastavit tak, aby to fungovalo účinně. A dále si myslíme, že je potřeba zajistit dobrou spolupráci také mezi EPem a třetími eh, státy. A nejenom mezi nimi víme, že eh, ne všechny členské státy eh, jsou připraveny to dělat. Jeden stát je vyloučen už z titulu 5 smlouvy a víme, že Eurojust tady určitě bude hrát velmi důležitou roli. Náklady to rád ponechám svému kolegovi z komise, který určitě k tomu bude vědět více. A jak už jsem eh, říkal, my jsme předložili na stůl otázku, kdo by za to měl eh, zaplatit, pokud eh, vznikne ten kolegiální systém. Budou to ty členské státy, které je budou například hradit z výsledných prostředků, nebo by to mělo jít z evropského rozpočtu. Ale to je zatím otázka, která leží na stole. K tomu, co říkala paní Mayer, je ten jednotný e, prostor. Spravedlnost je to je určitý pojem, ale je to také určitá myšlenka. Je to oblast, kde, kde EPO bude moci využít určité důkazy, které vzniknou na základě vyšetřování, které se bude moci odvíjet e, bez ohledu na hranice. A víme, že ti delegovaní žalobci budou fungovat na národní úrovni, budou muset spolupracovat s orgány většinými v trestním řízení na národní úrovni, takže ty národní systémy těm nebudou nějak dotčeny. A potom, jestli eh, někdy budeme mít eh, eh, procesní právo, nebo procesní zákon, my se budeme snažit harmonizovat ty postupy UEPA, ale ty samotné soudy, které budou potom eh, probíhat na základě těchto žalob, budou probíhat eh, tak jako dosud podle těch národních procesních eh, práv, pravidel. Protože EPO předloží důkazy u Národního soudu a tím jeho role končí a potom je to na Národním soudu a na národních postupech, aby ten případ nějakým způsobem dořešili. A na závěr Jenom rychlá odpověď panu Mojtovi o vydávání. Již dnes podle systému Evropského zatýkacího rozkazu eh, máme pravidla, která upravují předávání a vydávání osob z jednoho státu do druhého. Tady to nebude nic jiného, pořád se o tom dál diskutuje. EPO by mohl požádat eh, nějaký úřad, aby vydal eh, ten zatýkací rozkaz s My chceme využít to, co už eh, je tady zavedeno, co funguje od roku 2002. Teď doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky, ale samozřejmě pokud budete mít další dotazy, tak rád odpovím. Thank you very much. And finally the commission. Děkuji a teď ještě komise na závěr. Děkuji, pane předsedo. Eh, já k tomu moc dodat nemohu, k tomu, co řekli kolegové z rady. Komise je velice ráda, že jste narazila na tak velkou podporu eh, pro zřízení EPPO a také pro jeho zřízení víceméně v souladu s návrhem komise. A myslím, že se to projevuje také eh, v komentářích zpravodaje a dalších, kteří se vyjádřili. Za komisi mohu říci, že budeme velice rádi pokračovat ve spolupráci s parlamentem na tomto tématu. Zasněla tady řada velmi zajímavých podnětů. Eh, patří k ním určitě eh, otázka spolupráce EPO, Euro, Eurus, Europol, OLAF. A Samozřejmě my jsme o tom dlouze uvažovali, jak by to mělo fungovat. Eh, svým způsobem by to mohlo být poměrně jednoduché. To znamená, že jestliže se řekne, že kompetenční rozhodnutí je takové, že to spadá do kompetence eh, EPO, pak to automaticky vypadá z kompetence národních eh, prokurátorů. A na druhé straně, jestliže se případu ujmou národní, euro, eh, národní eh, orgány, pak samozřejmě eh, z toho vypadá Evropa a tak dále. Tady jde spíše tady o spolupráci s třetími zeměmi a spolupráci se zeměmi členskými. Co se nákladu týče, my jsme se samozřejmě snažili omezit náklady na minimum, Máme tady určité eh, docela detailní eh, kalkulace, včetně různých kompenzací a tak dále. Čili skutečně ono by to nemuselo stát mnoho. Eh, pochopitelně budou se tam ještě objevovat další doplňující návrhy, které zatím započítané nejsou. A to bude mm, souviset s konkrétní podobou úřadu EPO. Co se týče garance práv, eh, my můžeme říci eh, jedině to, že eh, tato otázka má zásadní význam a samozřejmě, že bez plného respektování občanských a lidských práv to samozřejmě nemůže fungovat správně. To je všechno, děkuji. Ano, děkuji. Takže dále je to na zpravodaji a stínových zpravodajích. No a mm, my tedy se eh, tím pádem dostáváme k poslednímu eh, bodu a já teď eh, musím předat předat řízení schůze Janu Albrechtovi. it's a very brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. okay, we can just start. Yes. Okay, dear colleagues. Kolegové, k poslednímu bodu. Tak, tím je výroční zpráva 2013 o ochraně finančních zájmů EU, čili boj proti podvodům. Máme zde stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy, jehož zpravodajkou je paní Monika Makovej. Dnes jde o projednání tohoto eh, návrhu stanoviska a já tedy rovnou dám slovo paní Monice Makovej, aby nás uvedla do problematiky. Děkuji. V roce 2013 bylo nahlášeno celkem přes 15 tisíc nesrovnalostí eh, orgánům eh, v českých zemích a více než 16 eh, jich bylo nahlášených jako podvody, celková hodnota přes 300 milionů euro. Já jsem zpravodajkou v této problematice už od roku 2009. Letos se budeme soustředovat na analýzu nesrovnalostí, nedostatek potřebných údajů, pokud se týče plnění doporučení OLAFu, zřizování eh, protikorupčních orgánů podle nařízení Alfu. Je třeba zdůraznit, že nařízení eh, o EPPO, které se chystá, s tím bude souviset a eh, bude, stane se jedním z nástrojů boje eh, proti zneužívání finančních zájmů Unie. Velice důležité je, aby byly i jasné definice, jasné trestní rozpětí a také eh, minimální eh, pravidla o omezeních. Také si myslím, že EPPO by mělo fungovat jako eh, jednotný úřad a samozřejmě musí být zajištěny procedurální pojistky. Nezávislost prokurátorů je třeba zajistit transparentním a nezávislým výběrovým řízením. To všechno velmi souvisí se stíháním, prevencí a zpětným vymáháním evropských peněz. Nemůžeme hovořit o této zprávě osamoceně, aniž bychom vzali v úvahu související instrumenty. Dále si myslím, že parlament by měl zaujímat svoji pozici, které je třeba věnovat náležitou pozornost ve všech stádiích jednání, včetně tedy procesu parlamentního souhlasu. Pokud se týče BIFu a eh, podobně, eh, tak eh, je to také součástí naší strategie do roku 2020 v oblasti ochraně, ochrany eh, evropských zájmu. To je zhruba tak všechno. Já si velice ráda vyslechnu připomínky a ráda je zapracuji. Děkuji. A jako první se hlásí pan López Aguilar. Thank you, chair. As you all No, I am the... Děkuji. Jak víte, já jsem zpravodajem pro ochranu finančních zájmů Unie. Prostřednictvím trestního práva. Welcome the, the content and the, the, the, the, the meaning of this, of this opinion to agree with all of the component elements. Takže potřeba probrat všechny ty věci, které jsou v tom stanovisku. A chtěl bych také připomenout, že tato zpráva prokazuje, jak je důležité příslušnou právní úpravu schválit, abychom mohli lépe bojovat proti podvodům ve v Evropské unii. Byly tady slyšet informace o trialogech, které byly eh, které probíhaly během italského předsednictví. Samozřejmě potřebujeme vyjasnit eh, přesně trestné činy, které souvisejí s těmito podvody. Jsou to různé trestné činy. Podvady, věra korupce, pasivní nebo aktivní. A také jde o definici například toho, co je to veřejný činitel nebo veřejný úředník. I to je potřeba doladit. Snažíme se nalézt kompromisy také u jiných bodů, například u té promlčecí lhuty. Tam jsou také rozdíly mezi členskými státy. Jde také o e, otázku DPH, jestli bude spadat do působnosti nebo ne. Jak víte, Evropský parlament byl rád, kdyby to tak bylo. To jsme neustále říkali v těch jednáních. A na závěr Jde o vztahy s ostatními institucemi. Jde o Eurojust, OLAF, což jsou také instituce, které mají bojovat proti podvodům. I tady bychom se měli postarat o konsistentnost práce těchto institucí a jejich vztahy. Hlavně by neměl vzniknout dojem, že vytváříme pořád nové nové instituce, které jenom komplikují život těm, které už existují. Hlavně by nás měla být účinnost eh, boji proti podvodům. Tady děláme úpravu trestního práva, což je novom. Takže bych chtěl podpořit to, co jsme právě slyšeli od paní zpravodajky. Thank you very much. Are there further... Děkuji vám. Eh, hlásí se ještě někdo o slovo? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji paní zpravodajce za informace, které nám přednesla. Já jsem novou poslankyní parlamentu a e, mohu jen potvrdit, že e, došlo k významnému zlepšení e, ochrany nebo snahy o ochranu finančních zájmů Evropské unie proti podvodům. Já se chci do této tématiky zapojit, chci se zasadit o to, aby vznikaly nové nástroje, Eh, pro lepší přeshraniční spolupráci i spolupráci mezi členskými státy a nebo o spolupráci členských států s Evropskou unii. Jde eh, tady samozřejmě také o zřízení eh, úřadu Evropského veřejného žalobce a o veškeré možnosti, jak posílit efektivitu boje proti podvodům ve všech členských státech EU. Ráda bych eh, zmínila několik bodů, například eh, promlčení trestných činů, eh, to už kolega López Aguilar zmínil, a také mě zajímá mechanismus zpracovávání konkrétních případů. Eh, myslím, že to jsou oblasti, o kterých eh, musíme přemýšlet i nadále. Důležité je, aby eh, nakonec vznikl efektivní nástroj, který může být využíván jednotně a pomůže zlepšit boj, ale i prevenci proti podvodům v této oblasti. Já tedy gratuluji zpravodajce k odvedené práci. Děkuji. Hmm. No- Děkuji, pokud eh, někdo další nežádá o slovo, tak chci souhlasit s tím, že je potřeba v tom pokračovat a na závěr bych chtěl dát ještě slovo paní Makové, aby to shrnula. Děkuji. Já myslím, že se všichni shodujeme, takže není potřeba, abych to nějak uzavírala. Kromě toho, že řeknu, že se na tom všichni shodujeme. Děkuji. Eh, Sekretář nám ještě řekne, kdy budou k dispozici všechny jazykové verze. Lhůta pro pozměňovací návrhy bude do 8. ve 12 hodin a hlasování na, výboru Libe se bude konat 8. ledna, tak aby hlavní výbor KONT eh, to mohl eh, zohlednit to stanovisko a tím uzavírám naše schůze. Oh, okay, perhaps I, I say a word about the next meetings. It's... A ještě eh, data příštích schůzí našeho výboru. Ta příště bude 2. prosince 2014 od 11.30. To bude společné zasedání s výborem FAM, kde budeme mít výměnu názoru s koordinátorkou Evropské unie pro obchodování s lidmi Miri Vasiliadu o strategii komise, která by měla vést k eliminaci obchodování s lidmi. Potom mám ještě dva další data, další zkuze 3. a 4. prosince o plné dny. Děkuji vám za pozornost a nashledanou. Afternoon. <laughs> Whatever.